Rád bych začal. Liebe Kolleginnen Milé kolegyně, milí kolegové, vážené dámy, vážené vašení pánové, Velice mě těší, že jste v tak velkém počtu přišli na první zasedání našeho výboru, i když je zastíněno naše zasedání tragickým sestřelením malajského letadla nad Ukrajinou, eh, kde došlo k umrtí 300 lidí. Eh, budeme o tom hovořit na zasedání koordinátoru, ale nejprve bych rád vyjádřil soucit rodinám a rád bych vás požádal, abychom vložili minutu ticha. Dankeschön. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k našemu programu. Máte ho před sebou. Chci se zeptat, zda máte nějaké námitky. Pakliže ne, platí tento program za schválený. Také máte k dispozici zápis z posledního zasedání a pak, když k němu nejsou námitky, rovněž je eh, považován za schválený. Nevidím žádné námitky, takže je schválen. Potom eh, máme tady na programu rozhodování koordinátorů. Do budoucna to budeme dělat tak, že to bude písemně formulováno. Máte to před sebou. Bude to zasláno všem členům výboru předem, abyste přesně věděli, oč běží a budeme moci do budoucna říci, zda to bylo přijato, zda jsou nějaká doplnění. Dnes jsme to výjimečně udělali tak, že to máte před sebou a pakliže budete mít námitky do 15 hodin, sdělte nám je, pakliže do 15. hodiny nepřijdou žádné námitky, výsledky. Může, bude tento dokument zasedání koordinátorů považován za schválení. Je to pro vás tak v pořádku? Tak to tak učiníme. Teď se dostáváme k dokumentem, které jste dostali, k dokumentu, které jste do, dostali za prvé takový uvítací balíček výboru TRAN. Máme tady celou řadu nových členů. V celém plénu máme více než polovinu nových poslanců a v našem výboru je rovněž mnoho nových členů. A abyste si mohli udělat představu o naší práci, máte před sebou ten uvítací balíček výboru TRAN a, a aby si i staří členové vzpomněli na to, co jsme udělali v posledních pěti letech, máte tady zprávu o činnosti v letech 2009 až 2014 a balíček komise DG Move o jejich práci. To všechno pro vaši informaci. A DG Move dnes odpoledne přijde na naše zasedání pan Kalas a představí se novým členům a připomene se starým členům. E, pak bych ještě rád upozornil na to, že EMSA, agentura pro, eh, agentura vyvinula strategii, dokument máte před sebou a e, jsme vyzváni k tomu, abychom navštívili tuto agenturu EMSA v Lisabonu a to projednáme na příštích zasedáních. A teď se dostávám k prvnímu bodu. Jsem velice rád, že je mezi námi minister pro dopravu a infrastrukturu pan Lupy, e, který přebírá evropské předsednictví. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel a dávám vám slovo, abyste nám představil priority vašeho předsednictví. Děkuji. Grazie, signor Presidente. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych všechny poslance, kolegyně a kolegyně srdečně pozdravil. Je pro mne mm, velkým potěšením a zároveň ctí. Ovšem pociťuje velkou odpovědnost za to, že dnes mohu představit priority italského předsednictví v oblasti dopravy ve vašem výboru. Italské předsednictví na Radě Evropské unie převzalo předsednictví ve velice významném okamžiku pro Evropu. Je tady celá řada neznámých faktorů, ale rovněž celá řada možností, které před námi leží a je naší odpovědností aby budoucnost byla stále bezpečnější a jistější. Ten, nebezpeč, ten neznámý faktor, který je před námi v jednotlivých státech, to je naděje že hospodářství dospěje solidní obnovení po mnoha letech recese. Dlouhá krize vedla mm, ke mm, povýšení euroskeptiku, což se prokázalo také v posledních volbách. Kdo věří v sílu Evropy, musí podporovat její budoucnost. A proto eh, Evrop- italské předsednictví s parlamentem a komisí eh, vytvoří seznam priorit eh, trvale udržitelného růstu, soudržnosti a hospodářského rozvoje evropské instituce musí být renovovány vzhledem k vztahu jednotlivých členských k jednotlivým členským státům. Mm, italské předsednictví na to hledí jako na pobídku zabezpečit e, toto vytváření nových vztahů. E, podstatné priority italského předsednictví jsou růst a zaměstnanost. To je náš cíl, ale rovněž angažovanost, ke které se zavazujeme. Komise i parlament by k tomu měl dospět, eh, abychom učinili tento konkrétní příslip našim občanům. Musíme si uvědomit, že Evropa má veliké šance pro tento hospodářský růst eh, pro vytváření budoucnosti v Evropě aby se ukázala síla uskutečňování evropského snu. Eh, velké projekty infrastruktury v oblasti dopravy jsou nesmírně významné chceme během italského předsednictví eh, se zaměřit na otázku, jak doprava a infrastruktura mohou být posíleny a dodat nový elán pro růst a zaměstnanost, jakož i pro konkurenceschopnosti celé Evropy. A to může učinit Evropu jednotnou. Evropské transportní sítě Bohužel není slyšet. Mikrofon sice je červený, ale nefunguje. war bereit gewesen. Ah. Non solo in Italia abbiamo qualche problema tecnico. Zdá se, že nejenom v Itálii máme technické problémy. Jednalo se tedy, hovořil jsem o infrastruktuře a řekl jsem, že dopravní sítě v Evropě musí posílit tak soudržnost, konkurenceschopnost a zároveň trvalé udržitelný růst. Doprava musí být v souladu s cíly mm, snižování emisí CO2. Velice často slyšíme o tragických událostech, které eh, se týkají cestování evropských občanů a proto musí i bezpečnost dopravy hrát velkou roli při provozování dopravních systémů. Hmotné i nehmotné prostředky, jakož i cestující, musí být bezpečně přepravováni po transportních koridorech a mělo by to přispět k navyšování hospodářského růstu, abychom mohli efektivně investovat, musíme vyřešit paradox státních financích. Do, v letech 2014 až 2020 bude Evropská unie díky velké angažovanosti komise a spolupráci s parlamentem vydávat eh, zhruba 27 miliard na investicích na projekty TNT a projekty digitální infrastruktury. Zbytek eh, nákladů eh, budou zatěžovat finanční výdaje členských států, ale tady máme zatím nedostatečné prostředky a to je třeba překonat a souvisí to s paktem stability a růstu, který musí být dodržen italské předsednictví. Na zasedání Rady ministrů pro dopravu se bude tomuto tématu věnovat na zasedání v Miláně, abychom se snažili přispět k flexibilitě při využívání státních prostředků. Navrhneme, aby víceletý finanční plán 2014 až 2020 podporoval přeshraniční dopravní projekty, dopravní koridory a provoz těchto koridorů je nezbytné také bilancovat projekty z posledních let a soustředit se na nové projekty. Takové nástroje jako Margarite Fond, anebo půjčky na projekty ještě nebyly úspěšně aplikovány. To souvisí se nedostatečným fungováním finančních subjektů. Je různé formy křížového financování, jako dálniční známky, se ještě neaplikuje dostatečným způsobem přidání 15% do financování silnic byly aplikovány pouze v jedné jediné zemi, a sice v Rakousku. Potřebujeme také správnou zprávu věcí veřejných u běžících projektů. Každý korektor, který překračuje minimálně dvě hranice a využívá minimálně dva způsoby dopravy, musí dostat i přispění ze státních financí respektivních států. Slouží to k podpoře multimodálního dopravního systému. Na našem zasedání v září eh, si také vyměníme zkušenosti, eh, jak spravovat jednotlivé koridory, protože tyto koridory mohou umožnit posílení soudržnosti v celé Evropě, ale to všechno musí být přizpůsobeno realitě. Potřebujeme propojení mezi státy a regiony. A tady skutečně musí hrát velkou roli soudržnost. Nejenom hospodářský růst, ale také soudržnost. Chceme překonat úskalí Eh, vyvolaná zhruba 12 potíšení v přepravních spojeních mezi jednotlivými státy. Potřebujeme efektivní logistiku která by mohla snížit náklady na dopravu o 10 až 12 Náklady logistiky budou mít dopady i na výrobní náklady dopady dopravních nákladů na cenu produktů, to by mohlo být také sníženo zhruba o 10%. To znamená, že bychom zhruba mohli uspořit 180 miliard v logist, promocí logistiky integrovaného dopravního systému pro celou Evropskou unii. Tyto podmínky znamenají, že musíme vypracovat určitý etický kodex, který bude sloužit nejenom pro příští pololetí, ale doufujeme pro celé legislativní období. Je třeba soustředit se na základní témata, to znamená, že všechny členské státy musí spolu působit organicky v této oblasti dopravy. Je třeba projekty TNT jednotně financovat. V minulých letech jsme museli konstatovat, že sítě TNT a spolu Financování projektu se má konat, ale je třeba, aby byly definovány lhuty. Nejedná se jenom o plánování programu. Výzvou je uskutečňování těchto projektů. To jsou priority, které jsme si přeci sami stanovili. A za druhé, a to je vlastně, jsem Samozřejmě, že téma financování je absolutní prioritou. Kromě prostředků, které dává k dispozici Evropská unie, se jedná také o příspěvky jednotlivých členských států, které musí hrát svou roli. A jak toho dosáhnout? Jaké dopady to bude mít v rámci prostředků k uskutečňování cílů? Tentý toč otázka přístup k využívání sítí ve smyslu prospěchu pro všechny občany. Musíme tedy eh, používat kofinancování jak veřejné prostředky, tak soukromé prostředky. A to musí být založeno na logice výnosu Investice A pak budou půjčky na projekty fungovat. E, naše zasedání v září se bude také zaobírat otázkou mobility, což je jedna z velkých výzev na, v celé Evropské unii. Italské předsednictví přikládá tomuto tématu velký význam. O tom už jsme hovořili na neformální zasedání ministrů dopravy. Zejména, když budeme podporovat e, a dále budovat eh, sítě propojení v celé Evropské unie. Podpoříme fungování aglomerací eh, v regionech Evropské unie. Jak podpořit mobilitu bez znečišťování životního prostředí, jak využívat nové technologie pro nové dopravní prostředky, které budou respektovat životní prostředí a zároveň nabídnout rychlejší spojení. Vážení poslanci, pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti potřebujeme strukturální reformy na jednotném dopravním trhu. Italské předsednictví proto chtělo v příštím půlroce předložit určité legislativní návrhy. K tomu patří železniční balíček. To je velice dobrou příležitostí zlepšit železniční dopravu v Evropské unii a posílit její konkurenceschopnost. Evropský parlament v minulém legislativním období velice přispěl k tomu, že byl definován celkově čtvrtý železniční balíček. Evropská rada a komise se věnovaly zejména o technické, se věnovaly technickým pilířům. Jedná se také o aplikování správné politiky a správnou zprávu věcí veřejných. Jedná se o otvírání trhu a rovněž o aspekt veřejných služeb i na lokální a regionální úrovni. Itálie se bude zasazovat o spolupráci se všemi členskými státy eh, pro rychlé realizování stanovených cílů. Chceme na jedné straně u těch tří pilířů v technické oblasti, tak jak je již definovalo řecké předsednictví, upevnit, ale vyjednávat dále s parlamentem v těchto otázkách. Čtvrtý železniční balíček je integrovaným balíčkem a proto i tady je třeba pustit se do politických témat. My rozeznáváme tuto nezbytnost a proto chceme diskutovat o těchto otázkách s vládami i s Evropským parlamentem. K tomu patří transparentnost, která se musí stát základním prvkem správné zprávy věcí veřejných. Sem patří i správné a jasné rozdělení sítí. Máme tady holdingové modely eh, zohledňující specifické podmínky v jednotlivých státech. Domníváme se však, že je třeba zachovat rovnováhu mezi provozovateli infrastruktur a železničními podniky aby to bylo správně spole, aby to bylo rozděleno i co do výkaznictví Konkurence na trhu by měla zaručit dynamiku konkurenceschopnosti, ovšem bez diskriminace. A to znamená transparentnost. je třeba, abychom se zavázali a abychom dodrželi poskytování minimálních služeb za zohlednění specifických zájmů členských spátů. Potřebujeme korektní konkurenceschopnost nejenom pro služby, eh, které jsou eh, zaměřeny na zisk, ale také pro zaručení veřejné služby eh, na lokální a regionální úrovni. tomto ohledu je třeba uvědomit si, eh, jak podniknout další kroky k liberalizaci trhu. Tady je třeba zohlednit také zaručení veřejných služeb na lokální a regionální úrovni. Itálie učinila už zkušenost s liberalizací, jakož i jiné členské státy. Domníváme se, že tady reciprocita, čili vzájemnost, musí hrát velkou, velkou roli pro zajištění veřejných služeb. Je třeba překonat roztříštěnost, která zde ještě existuje například při přepravě cestujících, abychom eh, středně době umožnili členským státům přizpůsobit se rámcovým podmínkám. Musíme mít celkový program pro veřejné dopravní služby. Jak už jsem řekl k tématu zprávy věcí veřejných, je třeba, abychom dále efektivně rozvíjeli evropskou dopravu založenou na stávajících systémech. A teď k leteckému provozu. Eh, jednotné evropské nebe hm, dosáhlo významné etapy. Komise předložila legislativní návrh, eh, který má přepracovat stávající nařízení. Eh, tady se má zamezit určitým překážkám, které hm, existovaly ve stávající, ještě stávající legislativě. Eh, Evropské jednotné nebe 2 by mělo dopad na veškerý průmysl. Určité rozhodující body bránící opravdému uskutečnění jednotného nebe by mohly být vymíceny za působení všech zúčastněných aktérů. Potřebujeme takový evropský letecký sektor, eh, který eh, dostojí zvýšené potřeby letecké přepravy v budoucích letech. Italské předsednictví zvolí konstruktivní přístup, který dle našeho názoru umožní dosáhnout opravdového jednotného evropského nebe parlament k těmto otázkám přispěl významnou měrou tím, že schválil odpovídající legislativu na podzim minulého roku. A to pomohlo odstranit potíže, na které si stěžovali jednotliví, stejk, jednotliví aktéři. Velice nám záleží na vyřešení klíčových problémů, abychom se snažili o společně nesená řešení. Chceme podporovat systém Cezar a usilovat o uskutečnění jednotného evropského nebe. Na závěr eh, 12. října předložíme závěrečnou zprávu. Před tím uskutečníme setkání ministrů k tomuto tématu, kde se věnujeme ještě citlivým bodům Eh, v tomto programu, abychom překonali veškeré eh, potíže. Chtěli bychom 3. prosince konstatovat, že se nám podařilo dosáhnout cíle v této oblasti. Od září se budeme věnovat novému návrhu směrnice ke cross-board enforcementu v odpovídajících pracovních skupinách na radě. A tady eh, bude tato otázka projednávána s Evropským parlamentem, abychom mohli dospět ke schválení tohoto návrhu v prvním čtení. Také jde o správné využití užitných vozitel a k tomuto tématu by od září eh, italské předsednictví už ráno navazalo kontakty evropské, s Evropským parlamentem abychom eh, v trialogu byli schopni dospět k dohodě. A to by umožnilo, aby nová směrnice mohla být ve druhém čtení uzavřena. Lodní doprava už se blížím k závěru. Tady hrají velkou roli zejména přístavní služby komise a Evropský parlament se zaobírají těmito tématy a ukončení sítí TNT položilo základ pro novou politiku eh, přístavů. Eh, jedná se o novou strategii, která je selektivní. V Itálii, jakož i v celé Evropě, nazral čas k rozhodnutí. Musíme se soustředit na strategické uzlové body a odpovídajícím způsobem také používat logistiku, abychom dosáhli synergických efektů a abychom byli schopni nabídnout rychlé dopravní koridory. Přístavy jako součástí strategické koncepce veškerých dopravních sítí tady hrají velikou roli. Musíme napřímit naše úsilí na to, aby bylo, abychom bylo schopni dostat globalizační sou hospodářské soutěži globální, promiňte, hospodářské soutěži. Čili přístavní služby a jejich financování byly tématem prací v Evropské komisi. My eh, chceme dále dopracovat tento návrh komise, abychom zabránili eh, zkreslování hospodářské soutěže Domníváme se však, že i v členských státech je třeba dospět k legislativním přizpůsobením, samozřejmě za zohlednění jednotlivých vnitrostátních specifik jsme toho názoru, že potřebujeme společný jednotný referenční rámec a že ho můžeme dosáhnout, aniž by se obětovala specifika jednotlivých států. Přejeme si uspokojivý výsledek pro jednotlivé členské státy. A e, Evropský parlament se jistě bude zaobírat i e, touto otázkou přístavu. Vážení poslanci, e, E, leží nám na srdci bezpečný rozvoj dopravního systému, hospodářský růst a zaměstnanost v celé Evropě pro lidi, pro rodiny, pro podniky. Evropští občané od nás vyžadují více než dříve výsledky a konkrétní rozhodování, aby více Evropy vedlo k větší kvalitě života. To je pro nás morální i politická odpovědnost. Děkuji. Herr Minister Lupi, vielen Dank für Ihren Vortrag. Wir sind eh, Pane ministře Lupi, eh, děkuji vám. Tím, co jste nás informoval o prioritách italského předsednictví. Já bych eh, navrhl, abychom nejdříve dali slovo koordinátorům, každému na tři minuty, pak dáme slovo panu ministrovi pro jeho odpovědi a poté další poslanci a každý vždy na dvě minuty. A nyní pan kolega Vanekam. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem dobré dopoledne. Pane Lupy, my vás srdečně vítáme zde v Evropském parlamentu. Skupina EPP se velice těší na kvalitní spolupráci s vámi, i když třeba ne ve všech oblastech si budeme plně rozumět. Já nicméně ještě musím zmínit eh, znovu to katastrofu na Ukrajině, která námi hýbe poslední týden. Eh, zajímalo by mě, zda Evropská rada ministru dopravy eh, se už nad tím zamýšlela a jakou iniciativu v této souvislosti vaše ministerská rada může přijmout. Já vím, že je ještě velice brzy ale možná bych se zeptal, jestli nám k tomu můžete říci něco, co jsme ještě neslyšeli. Pane předsedo, program italského předsednictví eh, je vidět, že z něho přímo příští entuziasmus a odvaha. A jak eh, my říkáme eh, v Nizozemí, samozřejmě nestačí pouze dobré úmysly. Budeme potřebovat vidět praktické výsledky. A moje otázka zní na pana ministra, eh, co si odnesl z prvního pohledu na agendu. Vy jste převzali žezlo po řeckém předsednictví, a jestliže chceme dokončit čtvrtý železniční balíček, pak je třeba se ptát, jak chcete pokračovat. Existují nějaké signály, že by ten balíček mohl být hotový do Vánoc letošního roku? Samozřejmě chápeme to pozadí eh, dobrých eh, úmyslů a záměrů, eh, které jste představili, ale otázka je, je to reálné. A něco podobného by se mohl zeptat eh, k letištním službám. Eh, trošku více by mě zajímalo, jak eh, to vidíte z hlediska časového hormonogramu, jak tedy budete postupovat při řešení těchto problémů. A pak samozřejmě třetí velká otázka přístavy, tedy služby v přístavech a finanční transparentnost námořních přístavů. Opět eh, jsou zde úmysly, ale mm, nás by zajímalo, eh, jak, jaká je přesně současná, eh, současná situace a jak si představujete pokrok v příštích měsících. Ještě několik komentářů. Ano, chcete dát více zdrojů do ten tý, ale mm, pozor, je třeba na tu myšlenku flexibility. Ano, samozřejmě, eh, že je hezké, že chceme dát eh, do toho více peněz, rozpohybovat hospodářství, ale, ale to může být velice drahá záležitost. Co se týče řidičů v Evropě, hodně se mluví o tom, že dochází k nekalé konkurenci mezi nimi a v mnohých zemích s tím souvisí sociální problémy. Myslím, že to i v Itálii. Možná byste nám k tomu mohli něco říct. Děkuji vám. Děkuji. Nyní Ismail Ertuk. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, vítám vás a zdravím vás jménem socialistické frakce v Evropském parlamentu a těším se na dobrou spolupráci. Můžete se na nás spolehnout, pokud budete potřebovat naši podporu. Já vám děkuji za úvodní představení priorit a zvláště vítám úsilí vašeho předsednictví rady o to, aby reformy, které již byly zahájeny a které jsou důležité pro dopravu, aby se také pokročilo a mm, aby se dosáhlo pokroku. Víme, že je tady mnoho nedopracované práce, hovořil jste také o železnicích, kde je skutečně vidět, že je třeba překonávat technické překážky pomocí tohoto balíčku, abychom Eh, získali vhodný tržní výsledek. Tyto technické záležitosti eh, by měly být eh, řešeny sice v balíčku, ale já si myslím, že ty technické věci by mohlo, bylo možno dořešit rychleji než zbytek balíčku. A bylo by dobré, kdybychom se k tomu vrátili někdy v září, říjnu v tomto výboru a abychom postupovali tak eh, s vědomím úsilí o úspěch. Eh, dále jste řekl o těch eh, o, o rozměrech užitkových vozidel. Tady mám prioritu a sice v tom, že důležité technické vymoženosti této legislativy by bylo třeba eh, také uvést v praxi, zejména tedy aerodynamické zlepšení eh, na vozidlech. Přičemž eh, jde o zlepšení bezpečnosti provozu, jde o úsporu paliva a tím také nižší emise CO2 v této souvislosti eh, se poněkud divím, že rada eh, tu lhůtu pro úpravu kabin kamionů, takže eh, je zde nyní snaha předloži, pře, prodloužit přechodnou, přechodné období až na 8 let, to je příliš mnoho. Dále Eh, společná strategie k financování infrastruktury. Eh, já si myslím, že to už je de facto eh, největší dopravní problém v Evropě, že teď máme ve velmi špatném stavu dopravní infrastrukturu, rozpadají se nám mosty, silnice, čili tady skutečně je třeba něco dělat. A mě by zajímalo, jaké Eh, konkrétní představy můžeme očekávat od italského předsednictví v příštích měsících. No a na závěr také jsem velice rád, že jste hovořil o transevropských sítích. Víte, že nám na tom hodně záleží a eh, je dobře, že máte i konkrétní záměry. Eh, možná, že tady zaznělo určité nedorozumění při formulaci a sice definice toho, jak přistupovat do budoucna k transevropským sítím. Myslíme, že to má trošku jinou formu. Tam z toho vyplynulo, že chceme vracet větší zátěž na silnice. Já myslím, že tam mělo být naopak, že ty silnice mají být naopak odlehčeny. Děkuji vám. Děkuji Ismailu Artukovi. Nyní Robert Zíle. Ano, děkuji. Eh, já bych eh, také rád eh, přivítal pana ministra na výboru TRAN. Já zastupuji skupinu EKR. Těším se na plodnou spolupráci. Já nechci politizovat situaci, tak řekl pan Van Kamp, v souvislosti s dopravou. Myslím, že Eh, není dobré dávat to do souvislosti s vyšetřováním leteckých eh, neštěstí. Možná, eh, že tam došlo k jakýmsi divným postupům při vyšetřování, ale příště mi není jasné, jak je možné, že řekněme šéf jednoho státu řekne, že odpovědnost má země, nad jejímž územím k tomu došlo, což možná z právního hlediska je správně, ale zanedbal ještě další důležité aspekty, e, například to, jak se angažuje jeho vlastní země e, v situaci e, v této dotyčné zemi. No, pokud se týče našeho denního chleba, tak ten železniční balíček jak k tomu hovořili kolegové, eh, já eh, chápu, že se snažíte eh, dosáhnout dohody v radě o jednotném přístupu, včetně veřejné služby. A pokud se to nepodaří, nepodaří do konce října, pak by bylo možné začít alespoň trialog o technických aspektech. Rozuměl jsem tomu správně? Pokud se týče letecké dopravy, Evropský eh, parlament eh, se leteckým, leteckou dopravou zabýval a dosáhl slušného pokroku a teď bychom potřebovali pokrok také na straně rady. A pokud se týče evropských prostředků pro eh, ten tým. Myslím, že bychom měli v brzké době vyslat politický signál o tom, že je třeba naplňovat projekt Connected Europe Facility. Toto ovšem eh, je trošku něco jiného, než jsme se, zas, jsme se doslechli v rozpočtovém výboru, eh, kde naopak se hovořilo o škrtech. Čili Otázka je, jak to tedy bude ve skutečnosti s velkými dopravními projekty. Také eh, bych rád viděl, pokud možno písemné vysvětlení, eh, jak eh, se mění vaše pozice. A to znamená přesunutí od jednoduchých nebo jed, jed, způsobů dopravy ke kombinované dopravě, kombinovaném více modové dopravě. No jinak já bych vám eh, velmi rád eh, popřál hm, co nejvíce úspěchu a uspokojil spolupráci s parlamentem. Děkuji panu Roberto Zilovi a nyní Kezíne Meissner. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás zavítal, abyste nám představil své priority. Já eh, to vítám zde za liberální praxe. Pokusím se všechno, co chci říct, zvládnout za tři minuty. Tak především jste hovořil o všech prioritách, to znamená ten TACF. E to, myslím, už v posledním mandátu bylo prakticky to nejdůležitější pro náš výbor. A samozřejmě pro CEF my si přejeme, aby tam bylo více peněz, infrastruktura pro koridory a tak dále. Vy jste hovořil o Eh, termínech uskutečňování. Eh, já myslím, že to je důležité, my tady používáme princip use it or lose it, čili tam, kde je něco rozpracováno, tak tam chceme být také rozumný pokrok. Eh, jinak eh, víme, že tady máme novou metodu financování, s tou nemůžeme příliš manipulovat, ale opět bychom si rádi přáli jasnější postup. Potřebujeme tady kofinancování, které nám dá k dispozici více peněz a to určitě chceme. Ta definice, jak říkal pan Ertuk, myslím, že to nemusím pakovat, Eh, víme, že je to teď dáno legislativně a musí tak zůstat. Co se týče železničního balíčku, to zní velice ambiciozně to, co říkáte. Chcete tedy řešit obě dvě části balíčku, to by bylo velmi hezké. Eh, nás zajímá hlavně to, aby se podařilo pohnout s tou technickou záležitostí, podívat, co by pro společný trh znamenal velký eh, krok před. Hovořil jste o společném evropském nebi. Tady hovoříte o návrhu, který je konstruktivní a inkluzivní. Eh, nevím, jestli mi to můžete prozradit, ale stejně by mě zajímalo, eh, co máte konkrétně na mysli, protože všechny členské země to podepsali, ale nikdo na tom nepracuje, co se občas stává, bohužel. Čili mě by zajímalo, jak tedy postoupit před. Eh, já jsem z Německa a já vím, že eh, to hodně závisí na postojích Německa a Francie, že tady mm, máme poněkud mezi sebou třetí plochy, třeba v Itálii by to mohlo jít daleko lépe. Takže jak si to představujete? Eh, jinak pokud se týče silniční dopravu, tak ano, tak to jsou ty eh, maximální parametry, hmotnosti a tak dále. A já doufám, že tady budeme moci vyjednávat eh, s vaším předsednictvím rady, podobně ten, s tím eh, balíčkem přístavním. Eh, pak ještě tři věci, o které nebyla řeč, to je integrovaná námořní politika, to také spadá do našeho výboru a my tady hovoříme o modrém růstu, což je třeba také turistický ruch na pobřežích. To už zase není naše, naše starost, ale mm, vaše ano. Dále, eh, ke kostě Concordy. Eh, ta loď momentálně se eh, snaží, je tedy tedy před likvidací. Chcete k tomu ještě něco říci? No a další věc o právech cestujících v letecké dopravě jste nehovořil. K tomu, jestli můžete něco říci. Děkuji, Karimadeli. Dobrý den, pane ministře, vítejte v naší komise, v našem výboru, promiňte. Eh, já jsem rozuměla eh, panu premiéru Renzimu, když ve svém projevu před Evropským parlamentem řekl, že jeho cílem bude, jsem tady, tady sedím, bojovat proti klimatickému oteplování. Máme před sebou v roce 2015 konferenci v Paříži eh, k, to, k tomuto tématu. Eh, takže jak a co chcete uskutečňovat pro potírání oteplování klimatu, konkrétně v dopravě. A co se týče letecké dopravy, jak chcete definovat tyto cíle v rámci evropské legislativy? Je to výborná věc, je třeba podporovat to, ale jak nějakou, máte nějakou cestovní mapu, zejména při konstrukci velkých projektů, které já bych tedy nazvala neužitečnému. Řeknu vám tři konkrétní příklady. Tunel, eh, ke kterému byla předložena řada studií a já bych chtěla vědět, jaké jsou odhadované náklady pro Lyon Turín a jak bude vypadat eh, spolufinancování a jakou část financí bude Itálie žádat od Evropské unie. A druhá otázka, kterou považuji za velice důležitou a co se mi zdá zatím jako tedy neužitečný projekt, jak, nebo neuskutečněný projekt, jak chcete potírat korupci v oblasti infrastruktury dopravy, jak chcete zajistit transparentnost boji proti konkurenci a Pane předsedo výboru, ještě dvě otázečky. Chtěla bych vědět, vy jste řekl, že doprava by měla zlepšit kvalitu života našich občanů, ale jak italské předsednictví chce eh, pracovat, aby občané měli vůbec přístup ke kvalitní dopravě s dobrými dopravními spojeními. Jak chcete zajistit intermodalitu dopravních služeb a jak chcete uskutečňovat eh, v souvislosti s mobilitou občanů nemotorizovanou dopravou, například cyklistiku a tak dále. A jak chcete odstranit zatím nerovnováhu v jednotlivých modelech dopravy? A teď už se blížím k závěru, jak chcete zabezpečit trvalé udržitelný růst, zejména co se týče kapacity a nadměrné kapacity. Děkuji vám. Karim. Děkuji Karim Nědeli a nyní jakožto poslední koordinátor promluví Petr Lundgren. Tak eh, já jsem také pracoval v dopravě 38 let a eh, mám eh, celou řadu komentářů jak ke kamionové dopravě, tak k železniční pokud jde o silniční dopravu ve Švédsku, tak ta se velice, ta, ta se velice zhoršila a pokud bychom měli zavést naprosto volný trh, tak si myslím, že by to byla taková eh, rána z milosti pro mnoho švédských dopravců. Eh, pokud jde o eh, zelený náklad po, na železnici, tak v budoucích dvou letech půjde o e, přes 100 e, lokomotiv a 600 zaměstnanců, kteří budou propuštěni, protože nemohou e, konkurovat dalším švenským podnikům, které chrání svůj, svůj kapitál a dávají otrockou mzdu. Podle mého názoru je to katastrofa, která vůbec nebyla potřeba. Já se mohu říci, že my jsme nikdy nejezdili v naší firmě bez nákladu eh, do Švédska zpátky, protože jsme měli partnery v celé eh, Evropě. A pokud jde o Švédsko, eh, tak je velice důležité zachovat si a pokud možno rozšířit jak, jak povolenou délku, tak váhu vozidel, což umožní více zboží v každém vozidle a tím se nebude muset zvyšovat počet vozidel na silnici. Švédsko už má vybudovanou infrastrukturu na to, aby to zvládlo, takže eh, by to nebyl pro silniční dopravu žádný problém. Chtěl bych se zeptat, eh, jak eh, budete postupovat, abyste zajistili, abychom si jakožto členská země mohli zachovat svá specifická pravidla ohledně velkých, dlouhých a těžkých nákladních vozidel. A k tomu železničnímu balíčku Řecku, tak já si taky myslím, že je to katastrofa, eh, která eh, měla dopad na Švédsko ještě předtím, než byla zavedena. Eh, celkem za to jde o co největší zisky za, za co nejmenších nákladů pro soukromé podniky. Abychom měli spolehlivou a fungující železnici, tak tady máme velký problém s důvěryhodností. Máme určitý Máme určitý problém se spolehlivostí, pokud jde o ježdění včas. Měli bychom hovořit také o tom, že v zimě například bývá naprostý chaos a spoždění, které je více pravidlem než výjimkou. A tento chaos bychom chtěli implementovat i ve zbytku Evropy. Já si myslím, že takové jsou efekty eh, privatizace. Eh, Já opravdu zcela vážně i toto chcete zavést ve zbytku Evropy? Děkuji. Děkuji Petru Lundgrenovi a nyní má slovo znovu pan ministr. Eh, poté proběhne ještě jedno kolo eh, otázek. Takže nyní vás prosím, abyste zodpověděl eh, konkrétní položené otázky. Prosím, máte slovo. Tak já bych chtěl nejprve poděkovat všem koordinátorům, kteří položili otázku. Eh, na mě jakožto zástupci italského předsednictví. Nejprve k těm obecnějším otázkám. tak samozřejmě eh, jedna z věcí, které budou klíčovým bodem našeho předsednictví, což určitě si eh, uvědomujete, eh, to souhlasíme s tím, že dobré úmysly nestačí, že je potřeba opravdu něco udělat, že jsou zapotřebí činy a to musíme mít neustále na paměti při všech našich programech, protože tady jednáme o otázkách železniční dopravy, bezpečnosti leteckého provozu, bezpečnosti e, přístavů a to všechno e, velice zajímá naše občany v jejich každodenním životě. Takže opravdu za každou cenu potřebujeme e, jistý e, časový e, harmonogram, podle kterého budeme plnit své cíle. To tedy na úvod. A úmyslem Itálie je e, přikročit k činům mnohem více, než to bylo dosud. Jsme zatím na začátku, máme novou komisi a nový parlament a proto je těchto šest měsíců e, o to důležitější, protože můžeme pomáhat e, komisi i parlamentu určovat, co se v příštích pěti letech stane. Takže já souhlasím s tím, co říkáte, sdílím vaše obavy a to mě určitě povzbudí k tomu, abych Eh, dohlížel na implementaci eh, úmyslu italského předsednictví. Eh, ta tragédie na Ukrajině zasáhla nás všechny, jak jednotlivce, tak i vlády a instituce. Samozřejmě je to dramatická událost sama o sobě, ale ten způsob, jakým k ní došlo, e, budí mnoho otázek. A k těm konkrétním otázkám. E, všichni víme, že má být ustavena Mezinárodní vyšetřovací komise, která má proskoumat příčiny té nehody a toho způsobu, jakým tedy bylo letadlo sestřeleno. my eh, i vy tady ve výboru pro dopravu si musíme klást otázku ohledně eh, Evropského jednotného nebe a EMSA. Eh, e Bezpečnost našich letadel je garantována tím, že Eh, bude, bude garantována tím, že bude koordinována společně, protože pak eh, budeme moci společně implementovat eh, sdílená pravidla. To je důležité a toho se právě týká ta otázka, která nepřímo vyplývá z té tragédie, které, která se stala. K, pokud jde o ty další otázky ohledně jednotného evropského nebe a pomalosti e, její, jejího implementace. Tak to je pro nás takový ukazatel, e, jaký, jakou cestou se máme ubírat. Zejména musíme na radě překonat ty stávající rozdíly a musíme e, podniknout, musíme jednat, abychom zajistili, že jednotné evropské nebe bude opravdu implementováno. Eh, zejména pokud jde o úrovně bezpečnosti letecké dopravy. Tady musíme dosáhnout efektivní koordinace řízení letového provozu, eh, musíme odstranit ty kritické body, které nás zatím zpomalují. jako jsou eh, FAB a tak dále. Myslím si, že už máme konstruktivní základ, ze kterého můžeme dále vycházet v podobě nařízení o Cezar a dalších nařízeních, eh, eh, o kterých jste se zmínili. A eh, jak rada, tak komise i parlament mohou tedy přímo na to navázat a zareagovat na tu humanitární tragédii. Opakovala se tu dále otázka na čtvrtý železniční balíček. Samozřejmě tady Evropský parlament v minulém volebním období eh, odvedl eh, obrovský kus práce na eh, velice komplikovaném tématu a dosáhl velice reálného pokroku. A Naším zájmem je teď pokračovat v tom reálném pokroku. Ten pokrok se uskutečnil v technickém pilíři, zejména za řeckého předsednictví, jehož přínos byl opravdu velký. Definovali jsme tři hlavní aspekty čtvrtého železničního balíčku, což umožnilo komisi dospět ke společnému stanovisku ohledně technického pilíře. A my samozřejmě nechceme usnout na Vavřínech, ale pracovat dále a e, dosáhnout praktických e, definicí, e, na jejich základě by se dalo vyjednávat a dospět k závěrům. Váš výbor a parlament obecně určitě bude souhlasit s předsednictvím, když řeknu, že v radě musíme kromě definování technického pilíře také mít dostatek odvahy k tomu, abychom se pustili do definicí eh, těch, toho základního v železniční dopravě a tím je zpráva eh, řízení. Eh, jakmile budeme mít technickou infrastrukturu eh, kompatibilní a sladěnou, aby eh, evropská železniční síť už byla jednotná, tak jak zajistíme přístup, jak budeme řešit veřejné soutěže v jednotlivých zemích, jak rozhodneme o tom, jak budou vypadat společná obecná pravidla. Já si myslím, že bychom se toho neměli bát. Naopak, to je přesně úkolem eh, evropských parlamentů a vlád. Eh, hledat to, co je spojuje a nikoli to, co je rozděluje. Eh, technický pilíř samozřejmě musí také pokročit a my na něm začneme pracovat. Budou zahájeny diskuze mezi, radami, mezi členskými státy a radou ohledně technických aspektů. Zazněly také určité obavy ve vašich otázkách a jednou z nich bylo, že nechcete liberalizaci trhu, eh, která by eh, ublížila veřejným službám v jednotlivých zemích. Takže to přesně eh, je problém toho řízení, o kterém jsem hovořil. Takovéto otázky musíme řešit v rámci toho. Naším záměrem je na říjnové schůzi rady absolvovat první politickou debatu všech členských států, kde si vyslechneme eh, jejich obavy a eh, názory všech zemí na to, co je důležité a co by určitě mělo být v politickém pilíři a potom na konci toho šestiměsíčního období eh, možná ještě nebudeme mít definovaný ten politický pilíř, možná budeme mít definovaný ten technický a politický spíše ne, ale každopádně budeme, eh, možná, budeme patrně mít nějaký průvodní dokument z pokyny eh, ohledně těch obav ze čtvrtého železničního balíčku. Já si myslím, že se pletete, když říkáte, že uzavřeme Eh, za italského předsednictví, eh, kdy, kdy říkáte, že neuzavřeme technický eh, pilíř. Takže abych to schrnul. Ohledně technického pilíře začneme vyjednávání se všemi zeměmi ohledně řízení politického pilíře a problémech místní dopravy. To si myslím, že je velice praktický program. Potom k těm dalším konkrétnějším otázkám, například na TNT tak možná jsem to správně nevysvětlil, ale v žádném případě tady nechci měnit definici. Od roku 2008 až doteď eh, parlament a rada dosáhla eh, značného pokroku, eh, když zadefinovala priority. Eh, je to 100 priorit a ne jedna priorita. A eh, ten pokrok spočívá v tom identifikování základních aspektů, základních priorit pro sítě TNT, pro síť TNT. Pokud jde o hraniční přechody, tak eh, tak jak nám eh, práce na těchto problémech eh, pomůže odstranit překážky. Tady jde o to, abychom sjednotili Evropu, abychom zblížili jednotlivé země. Musíme se také potýkat s výzvami na železniční dopravě, kvalit s kvalitou životního prostředí, s kvalitou života v Evropě. Musíme posilovat konkurenceschopnost našich podniků. A tyto problémy překonáme tím, když eh, ulehčíme silnicím a přeneseme dopravu na železnice. A my, když teď máme eh, identifikované ty priority sítě TNT, tak můžeme definovat priority individuální a zároveň také prostředky nutné k jejich splnění. Můžeme také vypracovat eh, podrobný harmonogram pro implementaci a s tím chceme pokročit, protože zatím jsme přesvědčení o tom, že Investice do infrastruktury e, nemají být chápány jako náklad, ale jako zdroj e, nových pracovních míst. A ještě poslední bod, než skončím, e, pane předsedo. Globální oteplování. To je samozřejmě velká výzva, před kterou stojíme všichni. Můžeme, nabídnout nějakou praktickou odpověď za celou Evropu, e, jak říkal pan Renzi, v boji proti globálnímu oteplování, pokud si e, uvědomíme, že musíme se vynasnažit ze všech našich sil a e, vyčlenovat prostředky na změnu našeho chování a budování infrastruktury, která by byla eh, v souladu s tímto cílem. A ta neformální rada v září eh, ohledně dopravy a, pro dopravu a infrastrukturu eh, bude mít poprvé na programu eh, mobilitu v městech, což není žádná náhoda. Mobilitu v městech, ve velkých městech Evropy, protože to je další velká výzva. Vyvíjejí se eh, nové způsoby dopravy, sdílení automobilů, elektromobily a tak dále. Eh, jsou tu stále nové ideje. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď tady máme celou řadu přihlášek. Bohužel musíme tedy omezit řečnickou dobu na minutu. Přečtu vám, kdo je ještě na řadě. Frau Foster, Herr Libratski, Frau Agi Agua, Herr de Grandes, Herr Bach, Herr Riquet, Herr Andersen, Frau Senalova, Herr Zelicka, Herr Koch, Frau Auto, Aito und Frau D'Amato. A ještě někdo se hlásí? Ještě vy dva se dostanete na řadu. Já bych taky se chtěl ještě přihlásit a tím uzavíráme seznám řečníku a teď pan Fandálen. Děkuji mnohokrát, pane ministře, za to, že jste přišel ehm, na náš eh, výbor. Také vám děkuji za vaši reakci, pane předsedo, na tragédii na sestřelení malajského letadla nad Ukrajinou. Já vlastně od vás očekávám, že na prvním summitu eh, setkání ministrů dopravy budete protestovat proti tomu, že vůbec nemůže dojít k objektivnímu šetření této události. A je třeba říci, že tato eh, záležitost byla každý den eh, ve všech zemích hlavním tématem a já doufám, že budete vehementně protestovat proti tomu, jak celá záležitost probíhala. Eh, druhá věc, eh, myslím si, že ve všech druzích dopravy, ať už se jedná o silnici, železnici či námořní dopravu, lidé jsou vykořišťováni. Jedná se o peníze a to je třeba změnit. A proto od vás vyžaduji, abyste se také zasazoval proti sociálnímu dumpingu. To jste tady vůbec nezmínil. Také důležit, je důležité zohlednit logistiku. Děkuji, děkuji paní Forster. Uh, Pani Foster, eh, děkuji pane předsedo a vítám našeho italského kolegu. Eh, před mnoha lety eh, já jsem se já jsem se zabývala také dopady a katastrofy, letecké katastrofy nad Jugoslávií, ale to byla tenkrát skutečně nehoda. Také jsem byla spravodajkou pro bezpečnost na letištích v Evropě před rokem 2001. Eh, a já musím říci, eh, že eh, to, že spadlo letadlo malejských aerolinií, není náhoda, je to teroristický čin a jeho pachatelé musí být potrestáni. Já bych byl velice, byla velice ráda, kdyby v radě byly také Ehm, byly také, bylo také projednáno to, jakým způsobem eh, se eh, chovají média. Nejenom, eh, že tedy, co se děje přímo na místě nehody, ale také to, ten voherismus médií a podobně, to také je nechutné. Dále, pokud se týče společné evropského nebe a Cezara. My, pane ministře, eh, plně podporujeme reformy jak společného eh, evropského nebe, tak Cezaru, ale chybí nám zde politická vůle, my skutečně musíme eh, naplňovat záměry a musíme se vypořádat s různými zájmy v Evropské unii. A já bych skutečně prosila, abyste využili svůj mandát k tomu, aby se v tomto pokročilo. Pan Liberacký. Děkuji vám, eh, paní, pane předsedo. Eh, pane ministře, velice mě potěšila vaše prezentace. Nicméně je to už možná 20. prezentace tohoto druhu, kterou eh, jsem si vyslechl vždycky na začátku předsednictví. Eh, vždycky eh, je zde, eh, jsou zde dvě části, takzvaný stálý opakovaný fragment, který se opakuje a příliš se z toho s tím nedá nic dělat, poněvadž teď budeme mít prázdniny a pak zbývá 4,5 měsíce. Nicméně chtěl bych nás upozornit na jednu věc. Za prvé, pokud se týče katastrofy, k tomu se budeme tady vracet, ne katastrofy, ale de facto toho zločinu, toho sestřelení, proč mlčí evropské instituce? Co dělá Evropská agentura pro letového provozu nebo Eurocontrol? Museli jsme skutečně počkat na to, až někdo se střelí někoho? Pane ministře, eh, za toho půl roku by se vám možná podařilo zharmonizovat eh, mnoho eh, takových pokroků. Třeba v Polsku Eh, je nyní eh, rozsudek soudu, eh, že tedy kamionisté musí spát v hotelích. Dále tady máme problémy v jiných zemích s tím, jak se chovají zahraniční kamionisté, ve Francii zase něco jiného. Takže já bych prosil, soustřeďme se na to, že by se to skutečně Eh, zationalizovalo. Prostě, abychom mohli říci, italské předsednictví s panem ministrem Lupim eh, dosáhli toho a toho pokroku. Děkuji, to si samozřejmě přejeme všichni. Paní Aguja. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové. Dovolte, abych zaprvé popřála mnoho úspěchu italskému předsednictví Popřál vám skutečně mm, to nejlepší pro tohoto půl roku. Děkuji vám za vaše vysvětlení vašich priorit. Kromě toho jste tady zdůraznil zásadní úlohu dopravy, zejména v jednotném trhu eh, dopravního systému, který by měl umožnit lepší přepravu cestujících a také, co všechno by měla znamenat doprava pro hospodářský růst a zaměstnanost. Co se týče způsobu, dopravy existuje tady specifická strategie, která umožňuje vytváření takové podnikatelské prostředí, které by lákalo soukromé investory. Na druhé straně nesmíme zapomínat na rozdílnost v jednotlivých evropských regionech a jak je třeba zohledňovat také specifika každého jednotlivého regionu. Já pocházím z ostrovního regionu a e, evropských smlouvách je tento region definován jako e, ultraperiferický region. Pocházím z Madeiry a společně e, s Portugalskem a Francie a Španělskou jsme definovali určité specifiky Řecka a já bych ráda, aby i toto bylo považováno za důležité součást Evropské unie. A teď se dostávám k otázkám. Eh, mohl byste specifikovat, jak je postoj, je mi to velice líto, ale musíte už končit, pan de Grandes, prosím. Děkuji, pane předsedu, děkuji, pane ministře. Španělská delegace Evropské lidové strany podporuje velké priority italského předsednictví. Protože nemáme čas, telegraficky popíšu významné aspekty je samozřejmě nutné posílit zprávu koridorů. Důležité také je flexibilizovat používání veřejných financí super financování přeshraničních projektů. Velice se nám líbilo, a to bych tady rád potrhl, že železniční balíček jste popsal jako integrální balíček. Není možné pokročit bez technického pilíře, to znamená prohlubovat tento technický aspekt spolu ruku v ruce s politickým aspektem. A důležitou roli eh, hraje také intermodalita, čili eh, propojování jednotlivých druhů dopravy. A něco, co se tady eh, říkalo mnohokrát, je třeba posílit transparentnost propojování jednotlivých modulů dopravy. Nejedná se o jejich konkurence, ale o jejich vzájemném doplňování. Takže nejenom krásná je hudba italská, ale také ten projekt, který jste, eh, kterým jste nám představil své priority. Děkuji a teď si poslechneme, co nám řekne kultura lucemburská. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Myslím si, že jste nám představil velice odvážný projekt a já vám do něho uskutečňování přeji hodně úspěchu. V krátkosti doby se chci soustředit na tři krátké konkrétní otázky. Za prvé, letecká doprava. Vy jste eh, eh, nic neřekl konkrétního. Já si myslím, že k právům cestujících. A, když jste tady zmínil Evropské jednotné nebe, eh, Máme tady také blokádu Gibraltaru. Jak chcete překonat tuto problematiku a jak chcete usmířit oba členské státy tak, aby eh, prostě se dohodly? Za druhé, co se týče silniční dopravy a bezpečnosti silniční dopravy, tady máme celou řadu problémů, které již tady zazněly kontroly, pokuty, kapotáž, eh, gigalinery a pan komisař Carlos eh, na pravidelně odkazuje na členské státy. Eh, jak byste tady chtěli pokročit? Nebylo by na čase skutečně zcela konkrétně jednotně pojednat tyto eh, problémy a založit agenturu pro železniční dopravu a teď ke, konkrétně k železničnímu balíčku. Eh, vy ho chcete kompletně eh, rozvíjet dál, jak technický pilíř, od kterého tolik závisí, ale nechcete můžete o tom hlasovat jednotlivě, o těch technických aspektech, ale celkově k železničním balíčku. A teď má slovo pan Rike. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, pane ministře. Já jsem velice ocenil, že jste zdůraznil překonat eh, a pod problémy a podpořit dobrou zprávu věcí veřejných, zaměstnanost a hospodářský růst. A moje otázka eh, souvisí vlastně s dvěma záležitostmi. Eh, doprava, rozpočet, regionální politika a politika výzkumu a telekomunikačního energetického průmyslu pomýšlí italské předsednictví na zřízení nějaké mezirezortní skupiny, protože je důležité, aby se překonala roztřištěnost diskusí. A má druhá poznámka se týká železničního balíčku. Pak, když jsem to správně pochopil, domníváte se, eh, že je to třeba řešit komplexně, ale když se podíváme na politickou diskusi o zprávě věcích veřejných, chcete rovněž vyjednávat o technickém balíčku, pakliže jsem to správně pochopil tedy, ale tady je třeba vyvnout určité politiky a mohl byste je konkretizovat, zejména v politickém a hospodářském ohledu. Děkuji paní Anderson. Děkuji vám. Chtěla jsem se ptát, eh, jak italské eh, předsednictví chce řešit úmrtí na cestách, tedy smrtelné dopravní nehody. Eh, my chceme snížit jejich počet eh, mezi lety 2010 až 2020. Určitého pokroku bylo dosaženo, ale jsme pod stanovenými cíly. Třeba ve Velké Británii ten úbytek mrtvých na cestách byl velmi malý. Čili mě by zajímalo, jak s tím chce naložit italské předsednictví. Děkuji. Sehnalova. Děkuji, vážený pane ministře. Já bych vám také chtěla poděkovat za prezentaci, za dosavadní odpovědi a navázala bych vlastně na dotazy dvou kolegů. Eh, řada eh, z nich zmínila eh, tu tragédii eh, civilního letadla malajských aerolinií. Eh, já bych se přidala k dotazu pana kolegy Liberackého a možná bych ji zobecnila, jakým způsobem eh, se v podstatě řeší přelety civilních letadel nad konfliktními zónami. A ten druhý dotaz nebo ta druhá oblast eh, se týká také bezpečnosti silničního provozu na evropských silnicích. Eh, kolegyně Anderson tady eh, v podstatě zmínila naše, naše cíle, pokud jde o snižování počtu úmrtí. Jsem ráda, že jste zmínil otázku přeshraničního vymáhání přestupků, že se tomu budete věnovat. Já bych chtěla ještě zmínit otázku e-callu, tedy automatického tísňového volání v případě dopravní nehody. My máme za sebou dohodu, pokud se týká infrastruktury a e, doufám, že italské předsednictví e, si vezme za své i dokončení e, dohody, pokud se týká tedy požadavku na palubní jednotku. Děkuji za odpověď. Jetzt ist Herr Tillitschka in seiner neuen Rolle dran. Teď je v, eh, pan eh, Telička na řadě v jeho nové roli. Yes, indeed, Mr. Chairman. Uh, good morning. Eh, ano, pane eh, předsedo, dobrý den, pane ministře. Myslím, že váš úvod byl velice eh, povzbudivý, ambiciozní. Samozřejmě, že před každým úspěchem tady musí být solidní analýza, čili já budu možná Eh, trošku eh, tvrdý, když řeknu, že ve vnitřní dopravě nemáme fungující společný trh a já myslím, že podle vaší analýzy, že jste si toho vědomi, eh, jste si to vědom. Pokud se týče integrace dopravy, Eh, tak tam máme eh, úzká eh, místa a vy, vy víte, jaká to jsou. Já vidím tady dva cíle. První je budoucí ambice, o tom jste hovořil, a druhá věc je vynucování a prosazování toho, co už máme, co už jsme rozhodli. Protože já myslím, že tady je rozsáhlá fragmentace, značný protekcionismus a řada problémů, poněvadž toto je problematika pro členské země, čili tady je třeba eh, reformovat eh, místní vlády, eh, etický kodex a tak dále, tak podobně. Jedna věc. Samozřejmě implementace záleží na členských zemích a já myslím, že u toho CEFu je třeba dát jasně najevo, že to jsou evropské peníze, a na projekty. Nemáte projekty, takže peníze nebudou. E, také e, pokud se týče pravidel pro holdingové společnosti, můžete k tomu něco říct, e, nějaké vyjasnění? Pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, v mé zemi na víkendu, o víkendu došlo k, automo- k autobusové nehodě. Deset umrtí, mnoho osob zraněno, mnoho z nich také těžce zraněno. Uh, Eh, autobusy by měly být vybaveny systémem nouzového brzdění a kdyby řidič zohledňoval nezbytné předpisy, mohlo se této nehodě zabránit. Co můžeme udělat pro to, aby ty dobré zákony, které jsme zde prosadili, mohly lépe kontrolovat? To je stejně důležité jako vydávání nových zákonů. Děkuji vám, děkuji paní Ajuto. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Je jasné, a vy jste na to vícekrát poukázal, že jednou z podstatných priorit eh, italského předsednictví eh, jsou evropské koridory. Pane ministře, jako občanka vám řeknu následující. Rozumí se samo sebou, že tyto koridory jsou nezbytné. Existuje tolik studií, které to dokládají. Zejména to propojení Turín-Lyon. Existují studie například Politechnické univerzitě v Miláně, která dokládá, že tento projekt bude velice užitečný. Ale bylo by nezbytné eh, investovat i do jiných tras které jsou stejně tak nezbytné. Jednali se o tento evropský koridor od Špaň- ze Španělska do Maďarska na stávajících kolejích, tak si klademe otázku, jak vypadá přeshraniční přechod Trevizio železniční eh, tato železniční kolej rozhodně nevedla, na to, nevedla k tomu, že by se snížila frekvence silniční Eh, dopravy eh, a byla přeložena doprava alespoň část po železnici. Eh, co se týče vysokorychlostní železniční přepravy. Tady se situace v jednotlivých zemích velice liší. Také musíme pomýšlet na riziko mafií, které v souvislosti s korupcí se podílejí na jednotlivých složkách dopravy. Bylo by třeba soustředit se i na menší projekty pendlerů, kteří potřebují eh, dopravu pro to, aby se dopravili na pracoviště. A teď paní Damanto. Pane ministře, jak víte, je v Tarentu eh, koridor spojený po, jaksi doprava námořní s železniční dopravou, což je velice důležité. Je to projekt, který je významný, ale ještě nejsou k dispozici finanční prostředky. Eh, v italském předsednictví se také jedná o eh, nejlepší postupy v oblasti turistické dopravy. Tanto temiamo che il tanto auspicato potenziale. Jonské moře je velice významné pro rozvoj turistiky. E, co to učinit v této oblasti? Máme tady přece také otázku, jak můžeme náš region rozvinout, aby netrpěl pod zátěží e, ekologicky škodlivé dopravy. Děkuji vám. Teď je na řadě pan Poreba. Pane ministře, eh, měl bych tyto otázky. Za prvé, eh, pokud se týče vašeho plánu otevření eh, trhu osobní dopravy. My třeba v Polsku na takovouto ambici nejsme dostatečně připraveni. A já doufám, že polské námitky tedy budou brány v úvahu. A pak je tady otázka takového unbundlingu, to znamená e, právního rozdělení dopravců a infrastruktury železničních cest. E, mě by zajímalo, zda tento unbundling podporujete. A eh, pokud ano, tak určitě budeme potřebovat delší přehodná období. A za třetí, zajímal by mě, jestli připouštíte možnou revizi pro eh, některé trasy, jako Klaipeda, Soloň a tak dále, protože třeba to eh, do budoucna určitě bude mít velký vliv na hospodářské oživení. Děkuji, pan Teller. Thank you, Richard. Děkuji. Eh, velmi stručně, protože času se nám nedostává. Děkuji, pane ministře. Tři věci. Za prvé legislativa námořních přístavů. Mě by zajímalo, jak se staví eh, rada k liberalizaci určitých služeb v přístavě, například pilotování. Jak se stavíte k tření s komisí pokud se týče státní pomoci pro námořní přístavy. To, jak to způsobilo odložení prvního čtení v Evropském parlamentu. A druhé téma je znečištění ovzduší. Pokud se týče Euro 6 a znečišťování ovzduší, jakou prioritu přizná italské předsednictví ambicioznímu snižování znečišťování životního prostředí Eh, testování eh, plnění z eh, Eura 6 a dále oblast, kde je třeba dosáhnout shody. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já nyní přejdu do, do chorvatštiny. Vážený pane ministře, hovořil jste o důležitosti infrastrukturních projektů v TNT. Chorvatsko je de facto izolované, není napojené na síť, na tyto sítě, přičemž už je mobilita je základním právem Evropské unie. Eh, Chorvačtí občané, kteří žijí v Dubrovníku a okolí, jsou de facto fyzicky odříznutí od zbytku Chorvatska. A to není jenom otázka kohezní politiky, ale také dopravy a uh, Eh, klimatických záležitostí, poněvadž doprava je velmi důležitá. Pokud se týče tady toho, tak my potřebujeme eh, pomoc eh, rady i komise, pokud se týče výstavby infrastrukturních projektů, zejména tedy je to ta most, most v Pelješacu. Děkuji vám. Tak a teď ještě poslední otázka. Eh, kdybyste si mohl vybrat 100 eh, milionů euro dát eh, na trasu z Berlínu na z Berlína do Vroclavy a jízdní dobu zkrátit na polovinu, anebo za 20 miliard eur tunel u, tunel u Milána, Přičemž pokud se týče zaměstnanosti, to bude stejné. Čili pro který z těchto dvou projektů byste se rozhodl? Ringrazio uh, tutti. Děkuji vám. To bylo opravdu eh, hodně otázek a mnoho z nich eh, se týkalo témat, o kterých už jsem pohovořil eh, ve své úvodní řeči anebo v prvním kole odpovědí. Obávám se, že nemám čas na to, abych zodpověděl všechny vaše dotazy, ale zaručuji vám, že vaše návrhy eh, pro nás budou velice užitečné a budeme je brát jako eh, požadavek, abychom jednali v té určité oblasti a to, myslíme si, že toto slyšení v Evropském parlamentu je velice užitečné. Takže eh, já bych eh, teď eh, probral některé z těch otázek, o kterých jsem zatím nemluvil ani ve své úvodní řeči, ani v prvním kole odpovědí. Takže za prvé, opravdu se musím ještě vrátit k jednomu z našich hlavních cílů, který jsme si vytkli jakožto italská vláda a myslíme si, že všechny ostatní evropské vlády ho budou muset také řešit a to je čtvrtý železniční balíček a konkrétně bezpečnost železniční dopravy, která je součást toho technického pilíře. O tom eh, už jsme, jednáme na radě ministrů. Spolupracujeme s Evropskou agenturou pro bezpečnost železniční dopravy. Bezpečnost eh, v letecké dopravě, eh, v železniční dopravě i v jakékoliv jiné dopravě eh, je naprosto zásadní pro naše občany. Já jsem dostal konkrétní otázku o počtu obětí na silnicích a také o převážení o přepravě osob v Evropě eh, všeobecně a o, o tom, jaké dopravní prostředky se eh, k ní využívají. Eh, loni 28. července došlo k ještě strašnější tragédii, než o jaké teď hovořil pan Koch. Tehdy zemřelo 29 lidí při velice závažné nehodě, kdy autobus plný lidí na turistickém zájezdě havaroval a e, ukázalo se, že e, ten autobus neprošel žádnými technickými prohlídkami a neplnil další pravidla, takže e, základním faktorem musí být prevence cesta je e, důležitá pro bezpečnost na silnicích, ať už jde o e, veřejný nebo soukromý subjekt. E, je zapotřebí obnovit vozový park v Evropě v některých zemích, protože průměrný věk vozidla ve veřejných dopravách je sedm let v Itálii, a některá z těch aut jsou starší mnohem, 12-13 let, ještě více, což samozřejmě má dopad na bezpečnost jejich provozu a také na ochranu životního prostředí proti znečištění. To je tedy e, problém, který musíme řešit. Musíme zajistit dostatečné e, prohlídky e, a dohlížet na to, že vozidla jsou patřičně vybavená. Evropa potřebuje inovativní dopravu. Musíme obnovit náš náš vozový park. A druhým aspektem bezpečnosti je samozřejmě údržba. Údržba silnic. Zhruba 10% silničních nehod se děje kvůli tomu, že silnice jsou ve špatném stavu. To je otázka investic, které musí poskytovat jednotlivé členské státy, a také e, je to otázka e, renovace e, silniční infrastruktury, která by byla jaksi širší než ty jednorázové zákroky na problémových místech. Silnice jsou vybudovány pro tradiční dopravní prostředky, jimiž jsou auta, ale eh, už neberou tolik v úvahu cyklisty a motocyklisty. Takže je zapotřebí inovativně zlepšit stav silnic po celé Evropě. To musí být naše priorita. A za třetí tu máme eh, vzdělávání a školení. Bezpečnost eh, samozřejmě vyžaduje, aby Evropa plnila své závazky v oblasti vzdělávání, rozšiřování povědomí a snah o změnu chování. Bezpečnost ve všech eh, odvětvích dopravy je zásadní priorita, na kterou musíme vyčlenit dostatečné prostředky spíše než na kteroukoliv jinou oblast. Za italské předsednictví musím říct, že máme málo zdrojů, nicméně by bylo chybou nějakým způsobem poměřovat malé a střední investiční projekty na jedné straně a velké infrastrukturní projekty na druhé straně. My potřebujeme obojí, protože jedině tak naplníme své cíle. Musíme eh, si vytyčovat priority podle striktního plánu implementace a potom musíme zkoumat, zda investice splnila svůj účel a nebo ne. Pak tu byla zmíněna další e, zásadní oblast a to je sociální dumping v letectví. Sociální dumping v dopravě je všeobecný problém, nejde jenom e, o letectví. E, musíme také mít na paměti e, sociální dumping v silniční dopravě. My o tom diskutujeme v Radě pro dopravu a snažíme se řešit tento problém. Tady je ve hře několik faktorů, několik proměných. Za prvé, e, samozřejmě e, je tu dopad sociálního dumpingu na bezpečnost. A to se týká všech odvětví dopravy. Jestliže snižujete náklady, tak e, nemůžete zaručit, že budete dosahovat určitých standardů kvality, což znamená, že tím utrpí bezpečnost občanů, kteří se přepravují v Evropě. A e, za druhé je tu ještě další problém. Naše předsednictví se rozhodlo jim zabývat, nicméně je spíše e, na parlamentech a členských státech, aby našli řešení. Musíme e, se zabývat růstem a vytvářením pracovních míst. Pracovní místa musí být chráněna a musí se s nimi pojít určitá důstojnost. Nestačí pouze mít práci, ale také musíme zajišťovat určité podmínky této práce a odvážně bojovat proti sociálnímu dumpingu. Proto neustále říkám, že e, Evropská komise e, a Evropská unie obecně musí zaujmout dvojí přístup. Na jedné straně technický e, pilíř, všechny směrnice, nařízení a tak dále. A za druhé, tu máme ten druhý faktor, který nesmí zabývat Evropský parlament, protože taková je jeho role, ani vlády členských států. A to jsou ty politické aspekty, ty politické priority. A tady eh, musíme uvažovat nad rámec těch eh, technických specifikací. Tady musíme usilovat o růst a rozvoj, což je v dopravě nesmírně důležité. Ještě několik eh, slov závěrem. Padla tu otázka na přístavy. Eh, patrně se o tom budeme bavit eh, ještě příště a já jsem řekl ve své úvodní řeči a také tím skončím, že naše eh, přístavy Eh, překládají asi 80 zboží, které eh, potom obíhají po Evropě. A proto je zapotřebí eh, se věnovat této problematice a zohledňovat požadavky jednotlivých členských států a zkoumat možná rozšíření stávajícího systému. Projednáváme tady nařízení a směrnici, kterou předložíme Evropskému parlamentu a ta se týká klíčového problému nejen pro předsednictví, ale pro Evropský parlament tak také. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli, eh, že jste mě poslouchali takto dlouho. Děkuji panu předsedovi, že mi ponechal eh, čas a eh, já odpovím panu předsedovi soukromně, kterou možnost bych si vybral, jestli tunel Lyon-Turín, anebo tu druhou možnost. Děkuji. Ich sage zunächst mal herzlichen Dank für, Ihren, für die tak nejprve eh, děkuji moc krát. Moje otázka zatím nebyla zodpovězena. Já jsem velice zvědavý na tu soukromou odpověď. Sejdeme se tu znovu v 15 hodin, eh, kdy eh, si vyslechneme pana Kalase. Děkuji také tlumočníkům, že nám umožnili přetáhnout. Děkuji ještě jednou panu Lupimu.